Tak první věc, co chci říct, paní předsedkyně, Képviselő asszony, képviselő asszony fejezze be a kiabálást, és tisztelje... Paní poslankyně, prosím, přestaňte křičet. A chovejte se uctivě v tomto parlamentu, paní poslankyně. señora presidenta señora presidenta předsedkyně usted debe proteger a los diputados musíte chránit poslance eh, slovo. Vy jste postoj této frakce, která se snažila zablokovat rozpravu o Burundi, aniž by vysvětlila, proč. Proč chtěli přerušit rozpravu o Burundi? Lidé v Burundi umírají kvůli demokracii a tito lidé jsou skutečně ostudou parlamentu. Děkuji vám, paní poslankyně. Myslím, že nejlepší bude, když budeme pokračovat v klidné rozpravě a proto máte nyní slovo na tři minuty, paní Valenciano. Nosotros deseamos que se celebren elecciones. De... My si přejeme, aby v Burundi proběhly demokratické volby, ale zatím k tomu eh, nevznikly podmínky, nebylo to možné. Volby v Burundi jsou velice důležité pro tuto zemi, ale také pro celý region. Já bych tedy chtěla Eh, poděkovat eh, našemu zastoupení v Burundi, také naší vysoké představitelce, našim technickým pozorovatelům a také našemu kolegovi Davidu Martinovi, eh, kteří přímo na místě zhodnotili skutečnou situaci. Dnes tam je pronásledovaná opozice, dochází k zablokování sdělovacích, svobodných sdělovacích prostředků. Je to situace, kde, kde zahynulo už více než 40 tisíc lidí a stovky tisíc lidí uprchli do sousedních zemí, protože mají strach eh, z represí. Za všechno eh, zodpovídá přímo prezident. Prezident, který zcela zjevně porušil dohody s Aruši. Eh, on se rozhodl, že jeho politická kariéra je důležitější než životy a svobody burundských občanů a občanek pošlapává se ústava i dohody s Arušem A Evropská unie musí jednat rázně. Je třeba aby prezident už nemohl znovu kandidovat. Je nepřijatelné, aby se takto situace eskalovala EU, ani Africká unie, ani OSN zatím ničeho nedosáhly. Je to veliké selhání, protože lidé v Burundi umírají. E, přestože e, vás, e, tady kolegům z FDD, to připadá asi komické, ale tohle se teď v Burundi děje. Musíme jednat rychle a musíme svou finanční pomoc koncentrovat ve prospěch občanské společnosti, všech těch, kteří bojují za to, aby se dodržovaly dohody s Aruši. Evropské peníze musí jít na podporu občanské společnosti a také musíme aktivovat restriktivní opatření, přerušit udělování víz, zablokovat běžné účty burundské elity, která blokuje demokratický vývoj. Dnes odpoledne musím s politováním říci, že pokud lidé z Burundi sledovali toto zasedání, tak je to skutečně ostuda pro Evropskou unii, jak dnes odpoledne Evropská unie vypadá. Poslanci si tady hrají s jednacím řádem, aby zablokovali rozpravu. Jsou to lidé, kteří nevěří v EU, kteří nevěří v demokracii. Jsou to lidé, kteří se tady smějí a hulákají a narušují důstojnou rozpravu parlamentu. Paní předsedkyně, já vám děkuji za projevenou trpělivost a doufám, že dnes v Burundi eh, pochopí, že kromě některých frakcí, které se snaží rozložit EU, je tady ještě mnoho lidí, kteří hájí hodnoty EU, kteří hájí i solidaritu se zeměmi, jejichž lidé trpí. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. Děkuji vám za eh, vaše Další eh, řečník je pan Telička, má minutu. Děkuji, děkuji Eh, já bych se eh, nejprve chtěl omluvit všem návštěvníkům, kteří sedí na galerii, kteří dnes nebyli svědky je nejlepší eh, politické kultury. V době, kdy já jsem se snažil prosadit pokračování této diskuse o Burundi, což je velice citlivá věc, v tom okamžiku jsem byl nazvan fašistou a nebyl jsem, ani se nestalo to, že by se mě rozhodl omluvil. Já budu hovořit velice stručně. Myslím, že jsme dostali řadu relevantních informací. Skutečně jsme svědky určitých snah eh, tu situaci řešit ze strany Evropské unie. Já bych byl velice rád, kdyby se paní Mogherini eh, řekl toto. Eh, opatření, která spadají pod naši bezpečnou, bezpečnostní politiku, zahraniční politiku, by měly být takové, aby skutečně znamenaly jakýsi tlak na režim, tak aby se nechoval tak, jak se chová. To je něco, co mi chybí v, tom vašem, eh, v té vaší prezentaci. Eh, jestliže máme skutečně společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, abychom se mohli vyhnout jakýmkoliv zhoršení situace, tak to je přesně to, co potřebujeme. Děkuji vám. Děkuji, děkuji vám. Další řečníkem je paní López Permecho. Máte minutu. Gracias, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Situace v Burundi je velice závažné a jak se často stává v Africe, Eh, často se opomíjí v západních sdělovacích prostředcích. Za pouhé dva měsíce sousední země už přijali více než 100 tisíc uprchlíků, kteří prchají před násilím a nestabilitou v zemi. Je to lekce eh, solidarity pro Evropu, eh, která dnes nechce svým sousedům udělovat azyl. Lidé tam často eh, trpí eh, a je tedy třeba finanční a technické prostředky poskytnout eh, agenturám a nevládním organizacím přímo v terénu ale to samotné nestačí. Nemůžeme nadále přijímat to, že obchodní a geostrategické zájmy stojí výše než mírové soužití afrických národů. Příliš často prostředky tohoto kontinentu eh, směřují eh, do evropského zbrojařského průmyslu a je to začarovaný kruh. Musíme najít politické řešení konfliktu a usnadnit dialog mezi jednotlivými strany se zprostředkováním Africké unie. Musíme jednat ve prospěch míru. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji, děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Sargentini, má minutu a půl. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Kdo by si býval pomysl, že tolik eh, lidí zaujme diskuse o Burundi? Alespoň eh, máme teď eh, důkaz o tom, že určitý zájem o toto téma existuje. Jsem ráda, že tomu tak je. Já jsem eh, s Davidem Martinem eh, měla pracovat jako pozorovatelka. Eh, musím říct, že situace vypadala dost vážně, ale nebyla katastrofická. Pak ale během několika dnů ta situace se změnila a po převratu to všechno začalo být strašné. Po tom převratu několik dní potom měl být eh, parlamentní volby, ale ukázalo se, že něco takového není možné pro nás. By nebylo bývalo nemožné tam jet jako pozorovatele, možná, že teoreticky by to možné bylo, ale obávám se, že pokud vůbec dojde k těm volbám, tak budou doprovázeny obrovským množstvím násilí a proto to není možné. Je potřeba si uvědomit, že tam existuje, nebez, že tam existuje velice závažná situace, týče uprchlíků, také se jedná o ty milice mladých lidí. Eh, co můžeme s těmito milicemi dělat, které jsou proti režimu? Otázka je tedy, co můžeme dělat, když všechno se nám vymklo z ruky a máme málo času eh, je eh, velice to je, je mi to líto, ale myslím, že není realistické zúčastnit se těchto voleb. Děkuji vám, děkuji vám a teď paní McAven eh, má tři minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěla přidat k paní Valenciánu eh, k tomu, co řekla eh, já jsem slyšela, že tady někdo hovoří o tom, co se stalo jejich rodičům před 50 lety v Evropě, ale já se obávám, že porušování lidských práv, mučení a oprese, to je to, co se děje dnes v Burundi a o tom my se musíme bavit. A mě by zajímalo, co si lidé v Burundi řeknou, kdyby věděli, jak debatujeme o té mimořádně závažné situaci v jejich zemi, která se tady převrátila vlastně v jakousi politickou diskusi. Čili měli bychom se vrátit eh, k tomu, co je nejdůležitější, o čem bychom se měli zamyslet. Měli bychom zamyslet nad osudem lidí v Burundi. Tento bod, o kterém dnes hovoříme, je mimořádně důležité. Týká se to země Burundi, eh, týká se to lidí, kteří chtějí žít v demokracii, eh, v demokracii, kterou my máme to štěstí zažívat. Eh, pane komisaři, vy jste sem přišel mezi nás, ta vaše prezentace byla naprosto jasná, velice přesně jste popsal současnou situaci v Burundi. Od té doby, kdy jsme se o tom bavili naposledy, se věci zcela určitě nezlepšily. Jako eh, předsedkyně výboru pro rozvoj eh, získávám informace přím, eh, přímo od očitých svědků. Eh, vím o tom, že eh, tam existují ty milice, které způsobují obrovské množství násilí. Já jsem o tom hovořila s celou řadou kolegů. Víme, jaké je tam obrovské utrpení které je důsledkem nestability, která existuje v této zemi. Lidé prchají přes hranice do sousedních zemí Eh, jsem velice eh, ráda, eh, že posilujeme humanitární pomoc na rozdíl od lidí z UKIPu. Například do Tanzánie uteklo spoustu lidí. Minulý měsíc nám komisař Navracis připomněl, že eh, humanitární pomoc je naprosto zásadní. Hovořil také o indexu humanitární pomoci. Během poslední doby jsme zdvojnásobili svoji pomoc Burundi a myslím si, že bychom měli i nadále pokračovat eh, v poskytování této pomoci. Nemyslím si, že by chudí lidé měli platit cenu za e, chyby, které dělá jejich vláda. Měli bychom ale přesto vládě Burundi připomenout, že je zodpovědná za dodržování lidských práv. Měli bychom jim připomínat, že rada k tomu přijala e, usnesení a mělo by být zcela jasně řečeno, že v současné době se snažíme zjistit, co všechno je v našich silách, abychom umožnili eh, ty volby. David Martin, který byl naším hlavním pozorovatelem, dosáhl eh, mnoha eh, mnoho, dosáhl určitého pokroky. My nechceme říct, že chceme, aby se volby konaly, aby se konaly za slušných podmínek. Je potřeba věci napravit. Já doufám, že vláda Burundi eh, sleduje to, co se tady říká a doufám, že budou jednat podle toho, co zde říkáme. Děkuji. Děkuji, děkuji paní. Dalším eh, řečníkem je paní Besera, máte minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Říká se, že belgické koloniální síly mluvily o Burundi jako Urundi Rwanda, tedy druhá Rwanda, kvůli podobám. Tak krvavá eh, válka, která nechala 300 tisíc mrtvých ve Rwandě, eh, znamená také bezstresnost. a eh, je, bude tedy Burundi dnes druhou Rwandou, ta krize je dnes velice politická. Je tedy snaha udržet se. Eh, u moci ze strany prezidenta v rozporu s, burunským, s Brunskou ústavou a s dohodami s Aruši. To je zdrojem konfliktu. A EU by něco s tím měla udělat. Genocida ve Rwandě neměla jenom etnický charakter, ale také politický. Kofi Annan před deseti lety poukazoval na nečinnost mezinárodního společenství, což vedlo ke genocidě, před níž zahnulo 800 tisíc lidí. Ban Ki-moon na Radě bezpečnosti řekl, že by měla eh, se snažit zachránit mír v Burundi. Je to dostatečné? je, nejednat jednou je velkou a ne, neomluvitelnou chybou, ale nejednat po druhé, to už by byl zločin. Děkuji. Děkuji vám. Tím eh, jsme skončili příspěvky poslanců, kteří se přihlásili do zprávy. Teď přistupujeme ke kečtí. the Pan Kaputo má slovo jako první. Grazie, Presidente. Purtroppo questa Děkuji, paní eh, předsedkyně. Dnes se tady zabýváme situací v Burundi, kde je situace nesmírně vážná. Došlo k zatčení jednoho novináře v lednu tohoto roku a před několika měsící prezident zemi opustil a zdá se, že ty volby, pokud proběhnou, se budou odehrávat eh, v kontextu násilí. Mnoho lidí bylo zatčeno, více než 200 tisíc lidí opustilo Burundi. Mnoho nevládních organizací vyjádřilo eh, obrovské znepokojení z toho, že se prezident pokouší získat eh, mandáty na třetí období. Mnoho afrických eh, vlád a OSN eh, kritizují jeho jednání a my musíme také nechat zaznít eh, silný jednotný evropský hlas a měli bychom dělat všechno pro to, aby tato spirála násilí byla ukončena. Pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. Opět se tady pokušíme vést rozpravu o situaci v Burundi této země, která už v minulosti prošla konfliktem. Jde o ten pokus získat třetí prezidentský mandát v rozporu s dohodami s Aruši a hrozí vypuknutí nové občanské války. Několik set tisíc lidí eh, uteklo, aby přežili. A my musíme říci, eh, říci také, že dochází k útokům na členy opozice. Není tedy možné zajistit eh, demokratický průběh voleb. Neustále se stupňují útoky na politické představitele a mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, by se mělo chopit iniciativy. Evropská unie by měla přerušit rozvojovou pomoc Burundi a tyto prostředky spíše věnovat na podporu uprchlíků z Burundi. Pan Jakovčič má slovo jako další. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, jediná otázka, kterou musíme zodpovědět, je to, jestli jsme teď skutečně na začátku nové občanské války. A jestli ten stávající chaos se rozšíří také do sousedních eh, zemí. Kromě toho eh, je tady ještě jedna důležitá otázka. Jaké mechanismy máme k dispozici pro to, abychom mohli zabránit vypuknutí nové občanské války a tomu, aby se ten konflikt rozšířil? Protože i eh, v ostatních zemích se mohou konat brzy volby Pan eh, Kurunziza by neměl kandidovat na třetí období. To je asi jediný způsob, který by mohl situaci vyřešit. Pan Frontulica. Keshe madam president. In Africa history repeats itself. V Africe se dějiny neustále opakují. Když se chýlí eh, jedno volební období ke konci, tak se prezident snaží eh, získat další. A vidíme, že část armády se pokusila o puč. A já bych chtěl pochválit eh, také odvahu nezávislých novinářů, zejména z týdeníku Vaku, kteří již řekli, že tomu budou i nadále odporovat, přestože někteří kolegové byli zavražděni nebo že byly zničeny prostory jejich redakce. Eh, musíme zabránit eskalaci. Vnitřní nebo interní nepokoje by mohly vést další devastaci této země a přivést obyvatele na dno. Vysoká představitelka Mogherini musí zasáhnout aby eh, tato nemožná situace skončila. Arena képviselő asszonynak adok szót. Paní Arena? Já se chci připojit ke svým eh, kolegům, kteří vyjádřili solidaritu s obyvateli Burundi rozhodnutí, které učinila Africká unie, aby se odložily volby o měsíc a půl, není uspokojivé. Není to uspokojivé, protože podmínky pro uspořádání voleb rozhodně nejsou naplněny. Sény neexistuje, média neexistují, pluralita eh, politické sféry také není zajištěna a měli bychom jako mezinárodní společenství pracovat na tom, abychom eh, prostřednictvím diplomatických kontaktů se informovali o situaci, abychom přeorientovali naše pomoc eh, směrem k občanské společnosti, abychom také zavedli sankce vůči jednotlivcům. Například bychom mohli upřít víza některým představitelům, ale také bychom mohli zmrazit aktiva těch lidí, kteří stojí za těmito zločiny a nestabilitou v Burundi. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Bogdanov. Všimla jsem si, že jste se vrátil do sálu, už jsem vám předtím chtěl dát slovo. Můžete mluvit. Děkuji. Já možná řeknu něco jiného než ostatní. Mám pocit, že mnoho Evropanů eh, Burundi vůbec nezajímá. Já si myslím, že bychom hlavně dělat věci, které jsou užitečné pro Evropany. Když dochází k umrtím lidí v Burundi, tak si nemyslím, eh, že nám na tom záleží. Proč nemluvíme o sebevraždách v Evropě nebo o hospodářství? Eh, spousta vlád způsobila eh, katastrofu. Jsou tady nelegální migranti. Proč neděláme něco, co skutečně můžeme změnit? Takže eh, proč nezachraňujeme životy lidí, kteří se utopí, utápí ve Středomoří? Myslím si, že nemá cenu o tom pořád mluvit, když neděláme to, co po nás chtějí Evropané. Mladí, staří, společnosti, podnikatele, všichni chtějí, abyste něco dělali a my tady mluvíme o Burundi. Nás ale Burundi vůbec nezajímá. My chceme budoucnost pro, Evropy, pro Evropu. Měli byste se stydět. Děkuji vám, tím končím Catch the Eye a nyní bych chtěla poprosit komisaře Navračiče, který hovoří jménem vysoké představitelky a e, zareaguje na e, poznámky poslanců. Děkuji. Ano, já si myslím, že musíme e, podpořit občany Burundi, protože situace je tady tak komplikovaná, katastrofální. Naprosto chápu vaše obavy. Předám eh, vaše připomínky eh, vysoké představitelce Bogerini, ale vzhledem tomu, že ta situace se neustále vyvíjí a je tak nejistá, tak jakýkoliv výsledek toho je také nejistý, měli bychom eh, mít k dispozici všechny scénáře. Měli bychom zvážit konzultace podle článku 96 dohody z Kotonu pro přijetí opatření, která by mohla být přijata, včetně těch opatření vůči jednotlivcům, včetně finanční pomoci. A také bychom měli zvážit použití opatření podle eh, společné zahraniční politiky tak jak to říkal eh, před okamžikem poslanec Telička. Ale priority bychom v tomto okamžiku měli dát eh, vedení politického dialogu a usmíření a proto bychom měli podpořit eh, úsilí Africké unie o smíra, o to, aby byly uspořádány volby Měli bychom nadále monitorovat eh, situaci ve všech jejich aspektech, s čím určitě budete souhlasit. Rád eh, s vámi eh, budu vést dialog i v budoucnosti a chci vyjádřit své ocenění práce parlamentu, který se snaží Eh, udržet tuto záležitost popředí veřejnosti. Děkuji vám, pane komisaři. Vážení poslanci, chtěla bych vás informovat, že tím končí rozprava.